Vítám vážené poslance, vítám rovněž pana komisaře, místo předsedu komise pana Barnie a zahajuji dnešní zasedání. Jako první bod pořadu jednání budeme projednávat prohlášení komise k dokončení jednotného